týká se programu Erasmus pro všechny a slovo má paní zpravodajka. Prosím. So, monsieur. Jetzt seid mal brav. Monsieur le Président. Pane předsedo. Kann jetzt anfangen, ja? Myslím, že teď můžu začít, pane předsedo, je to tak. Vážená paní komisařko, vážený předsedo parlamentu, vážení kolegové, kteří jste zde ještě zůstali, vidím, že ti mladí lidé právě také odcházejí. To je škoda, protože budu zrovna hovořit o tématu, které by vás mohlo velmi zajímat. Dámy a pánové, cíle strategie Evropa 2020 zvýšit zaměstnatelnost, zaměstnanost, těch cílů nejde dosáhnout bez vzdělání. A sice bez vzdělání formálního i neformálního charakteru. A jsem velice potěšená, že všechny tři instituce rozpoznaly význam vzdělávání a zohlednili ho a rozhodli se zvýšit rozpočet o 40 jak je důležité vzdělávání, učení se jazyků a interkulturních kompetencí se ukazuje zvláště nyní, kdy celá řada mladých lidí v Evropě, zvláště v jižních státech Evropy, nemají zaměstnání. Tito mladí lidé by možná mohli najít práci v jiné zemi kdyby uměli mluvit cizím jazykem a měli interkulturní schopnosti. Cesta k zítřejšímu hlasování o zprávě Erasmus Plus byla z části velmi trnitá, protože návrh programu nesl název s kterým jsem si vůbec nevěděla rady, který také nemohl splnit to, co sliboval, protože Erasmus pro všechny to neexistuje. A proto jsem ráda, že jsme nakonec společně našli takové označení, takový název, který je srozumitelnější, a sice Erasmus+. plus. Komise nebyla označená, rada také ne, ale myslím si, že nakonec jsme našli společnou řeč. Dovolte mi uvést co pro nás bylo důležité v průběhu celé diskuse. Naslouchali jsme lidem, kteří se zapojili aktivně do těchto programů v terénu a kteří nás informovali o svých obavách i zkušenostech. Například tato označení programů v těch oblastech, kde e, jsou ty programy známé, jsou důležité tyto názvy, takže by neměly změnit. Nadále bude tedy program Comenius, Grundvik, Leonardo, Mládež akci a další. Dále se parlament postaral o to, že to, co napřed navrhovala komise, tedy minimální rozpočty, že tyto rozpočty byly navýšeny. Takže eh, v každé té části bude známo, jaké prostředky v příštích sedmi letech bude k dispozici a bude tedy možné mít jistotu v plánování. Dámy a pánové, od roku 1992 jsme měli poprvé možnost vůbec hovořit o školství a vzdělávání a o mládeži, protože do té doby to nebylo ve smlouvě. Od roku 1994 zde byl program Comenius. Program, který zbližuje školy, v rámci e-twinningu celá řada mladých lidí se může setkat, setkávají se různí učitelé, společně mohou pracovat na společném programu. Na 100 tisíc nových eh, škol se bude moci zapojit do e-twinningu v příštím programovém období. Co je nejnovější, máme zde i individuální partnerství škol, takže například mladý žák či student ve 14 či 15 letech může na rok odejít studovat do jiné země. Oblast Leonardo. To je oblast, která se týká odborné eh, činnosti, přípravy a profesní činnosti a program Erasmus zůstává zachován a bude rozšířen a způsobem, který nás velice těší, že bude možné vycestovat v rámci bakalářského studia, v rámci magisterského studia a také, když budete psát svoji doktorskou práci. Ale e, program Erasmus poskytuje stipendium pouze ve výši 200 eur, což pro život e, v zahraničí není mnoho a proto explicitně vítám možnost, kterou přislíbila komise, financovat studium, magisterské studium v zahraničí prostřednictvím půjčky. Je to nabídka, není to povinnost. Erasmus zůstane zachován, ale je důležité, že bude existovat i toto nabídka, protože mnozí si mu nemohou možná doložit, dovolit vycestovat a mít jenom 200 euro, ale že možná takovou to nabídku půjčky přijmou a my jsme v parlamentu dělali takové návrhy, že splácení té půjčky bude Eh, sociálně příznivější, takže vám velice děkuji za spolupráci. Děkuji vám. A nyní paní komisařka Vasilu za Evropskou komisi. Vážení členové, dovolte, dovolte, abych především složila hold práci mm, zpravodajky Doris Pap a stínovým zpravodajům. Myslím, že jsme zajedno, že toto je jeden z nejvýznamnějších a respektovanějších programů Evropské unie. Evropská finanční a sociální eh, krize eh, pouze eh, umocňuje eh, naléhavost eh, podpory eh, mládeže. Já se domnívám, že text, o kterém dnes diskutujeme, skutečně naše společné úsilí podporuje nový e, program EU pro mládež, vzdělávání, e, výcvik a sport byl e, diskutován v minulosti. Ve světle vysoké nezaměstnosti mládeže a velkých výzev způsobených novými technologiemi a digitálním posunem je komise přesvědčena, že dosavadní postup již není možný. Naše výdajové priority musí jít ruku v ruce s našimi prioritami politickými. Abychom abychom řešili největší výzvy EU, musíme investovat více do vzdělávání, výcviku a účasti mládeže. A proto komise navrhla 70% navýšení stávajícího financování. Nicméně, a jsem ráda, že je to zejména díky podpory Evropského parlamentu a navzdory celkového poklesu evropského rozpočtu je rozpočet bude činit rozpočet 14,5 eh, miliard eur v nadcházejících sedmi letech, což eh, představuje 40% nárůst oproti minulosti. Eh, poslední průzkum o dovednostech evropské populace dospělých ukazuje, že 20% lidí produktivního věku mají nízkou úroveň gramotnosti a asi 20 5 nemá dovednosti, které jim umožňují využívat nové technologie. Dnes asi 6 milionů mladých lidí je nezaměstnaných a to činí 10 nebo méně v některých zemích, zatímco více, to přesahuje 50 v jiných zemích. A e, současně paradoxně e, máme víc než 2 miliony e, prázdných nebo volných míst. Každý třetí podnik má totiž potíže nalézt pracovníka s odpovídajícími dovednostmi schopnostmi a proto potřebuje nový evropský program, který eh, bude eh, eh, modernizovat naše vzdělávací instituce, jak formálně, tak i neformální instituce. Musíme jim zajistit, aby byly rozvíjeny ty dovednosti, které potřebujeme dnes i v budoucnu. Erasmus Plus představuje řadu inovací, zejména v oblasti vyššího vzdělávání. Tady svádí dohromady veškeré vnitř vnitřní i mezinárodní nástroje vytváření kapacit eh, pod jednou střechou. To navýší efektivnost, soudržnost, koherenci a eh, viditelnost eh, těchto opatření a mm, zejdou z toho synergie. Navíc budeme integrovat naše aktivity pro mládež v rámci nového programu Building Bridges v rámci neformálního i formálního vzdělávání a budeme podporovat tu tak velmi potřebnou spolupráci napříč sektory. A za třetí v souladu s našimi politickými cíly posilujeme vazby mezi vzděláváním a světem práce tím, že budeme stimulovat nová partnerství a budeme více zdůrazňovat problematiku a otázku zaměstnatelnosti mladých lidí. A za čtvrté, vůbec poprvé nabízíme evropské finanční prostředky s sportu eh, tak, eh, aby řešili určité hrozby eh, typu rasismu, dopování a fixlování, fixlování pardon, sportovních soutěží. A E, to znamená, že nový e, program rozšíří příležitosti jak pro občany, tak i vzdělávací, sportovní a mládežnické instituce. E, nabídne více příležitostí vysokoškolským studentům a také studentům odborných učilišť a škol, aby studovali v zahraničí či absolvovali hodnotnou praxi v zahraničí. Více prostředků bude věnováno výměnám mládeže a dobrovolně stranické práce. Eh, Personál eh, ze všech stupňů vzdělávání bude mít eh, více příležitostí zdokonalovat se v zahraničí. Program bude nabízet i příležitost institucím a mládežnickým organizacím ke spolupráci s partnery v jiných zemích, k výměně zkušeností a e, informací a e, budování společných projektů a také poskytne podporu členským státům, aby usilovali o inovace. A to vše by mělo zvýšit kvalitu e, vzdělávání, výcviku a mládežnických systémů napříč Evropou. Dnes máte možnost podpořit nový a ambiciozní ambiciozní program, který může přispět ke změně životu milionů Evropanů k lepšímu. A já vám za to děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A nyní má slovo paní Zaniky jménem Výboru pro rozvoj. A za výbor pro rozpočet bude mít slovo pan Carbajo. Maria. Napřed Maria. Senhor presidente, senhora comissária, investir no Erasmus. Paní komisařko, pane předsedo, investovat do Erasmus znamená investovat eh, do mladých. Erasmus Plus je novým evropským programem pro vzdělávání mladých. A tento program bude mít za cíl zlepšovat znalosti, dovednosti mladých, dá jim větší možnost eh, být zaměstnán, najít práci, protože jejich zaměstnatelnost je velký problém. Rozpočtový výbor eh, má jako priority všechny tyto věci, které se týkají mladých především v oblasti jejich zaměstnatelnosti. V tomto smyslu program Erasmus Plus eh, je programem který bude mít 40%, 40% nárůst prostředků. Celkem to budou 3 miliardy euro. To svědčí o tom, že rozpočtový výbor a celý parlament mají opravdu na srdci budoucnost mladých. Děkuji vám. Jménem výboru pro zaměstnanost má sliny slovo paní Blinkevičiute puikiu derybų rezultatu dėl būsimos mokslo švietimo jaunimo ir sporto Děkuji a myslím si, že bylo dosaženo velmi dobré rovnováhy pro budoucí program Erasmus+. Já za to děkuji zpravodajce. Já jako navrhovatelka výboru EMPL jsem eh, říkala, že toto je cílem už od počátku a je skutečně velmi uspokojivé, že teď máme lepší strukturu programu, jsou tam jasně definovány podprogramy, které odpovídají různým sektorům, různým odvětvím vzdělávání. Také se nám podařilo oddělit aktivity mládeže podle prvku rozpočtu, to všechno tam původně nebylo. Podle mého názoru je důležité zaměřit se více na učňovské odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých. Odborné vzdělávání a odborné školství hraje důležitou roli při dosahování cílů strategie Evropa 2020. Je to především důležité při řešení vysokých úrovní nezaměstnanosti. Může to také pomoci k tomu, že se podpoří kultura celoživotního vzdělávání v rámci boje proti vyloučení ze společnosti za aktivní občanství. Je nutné neustále zlepšovat profesionální odborné znalosti a schopnosti. Proto bych ráda ještě jednou poděkovala zpravodajci za to, že jsme dosáhli tak dobré dohody o tomto programu. Děkuji. A nyní za výbor ITRE paní Tykau. Jedna minuta. Děkuji. Pane předsedo, paní komisařko, Investice jsou zásadní, investice do vzdělávání jsou důležité pro průmysl Evropské unie. Já jsem podpořila návrh komise jako navrhovatelka našeho výboru a také jsem navrhla, aby se průmyslová politika EU zde také začlenila. Výbor ITRE žádal, aby zde mezi cíly programu byla také mobilita jednotlivců i v rámci podnikání. Podporovali jsme také způsobilost jiných eh, kandidátů, týkalo by se to doktorandů, kteří se připravují v jiné zemi. Týkalo by se to také nevládních organizací mládeže, které působí v oblasti vzdělávání a školství. Je důležité mít eh, více lidí starších 35 let eh, kteří jsou součástí programu celoživotního vzdělávání. Myslím si, že je důležité definovat kritéria výkonnosti ne v delegovaných aktech, ale v příloze. A nyní za jednotlivé frakce. Nejprve za Evropskou lidovou stranu paní Skizevská. Děkuji, pane předsedo. Dnes hovoříme o velmi vážné věci pro budoucnost Evropské unie. Je to návrh programu, který má nahradit program, který funguje v současné době. Navyšuje se zde rozpočet více než 14 miliard eur v sedmiletém rozpočtu. Kumulace kompetencí všech programů, dosavadních programů v jeden omezí náklady spravujících institucí. Bude to mít vliv také na rozhodovací proces, eh, který souvisí s přidělováním prostředků v rámci programu a také bude racionalizovat jejich vydávání. To jsou pozitiva. Tím, že vytvoříme jeden společný program, eh, musíme se zaměřit především na to, aby ta nová řešení lépe než minulá řešení realizovala strategické cíle, kterých chceme dosáhnout. Mám na mysli ty oddíly programu, které budou sloužit vzdělávání mladých. To, že dáme mladým lidem šanci najít práci tím, že získají nové zkušenosti a znalosti. Díky těmto prvkům můžeme reálně vyrovnat rozdíly ve vzdělávání mládeže v různých regionech a můžeme skutečně bojovat s nezaměstnaností mladých. Z programu Erasmus čerpali 3 miliony studentů v Evropě. I studenti z Polska. Děkuji. A szocialisták véleményét. Děkuji. A není za socialisty a demokraty. Paní Nevědálová na tři minuty. Kolegyně, kolegové, jsem ráda, že dnes diskutujeme o programu Erasmus+. Budu používat tento název na úvod mi dovolte poděkovat všem kolegyním a kolegům v Evropském parlamentu, kteří nám pomohli dovést ten text do této krásné finální podoby, která se nám líbí. A zvláště paní zpravodajka Doris Pak opravdu neunavně bojovalo za lepší podmínky pro studenty a mladé lidi a ve vzdělávání obecně. Také velice děkuji kabinetu paní komisařky Vasilio a zvláště panu Kurelovi, který byl velice dobrý kolega trialogu, kdy se projednával tento program. A děkuji také irskému předsednictví, které zde nyní přítomno dnes, zvláště paní Julie Anderson, která v trialogu spolupracovala s Evropským parlamentem a pomohli nám vypracovat takový text, který je, myslím, pro všechny dnes přijatelný. Věřím, že tento text naplní atributy, které jsme se vytyčili jako Evropský parlament už na začátku, má zřetelnou strukturu, je srozumitelný pro uživatele a tím také k tomu přispělo také zachování původních názvů programu jako Erasmus, Leonardo da Vinci, Grund, Cornelius a podobně. V oblasti mládeže, sportu, odborné přípravy a podobně jsou schrnuty všechny iniciativy týkající se mobility mládeže, studentů, mobility, mládež, také rozšiřuje spolupráci v oblasti inovací, výměny osvědčených postupů a podporu reformy politik program nabízí v sedmiletém období možnost více než 4 milionům lidem využít možnosti grantů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Jenom pro srovnání mi dovolte uvést, jak řekla i paní Skřídlovská, za 20, 25 let programu Erasmus využili tento program 3 miliony Eh, studentů a v příštích sedmi letech plánujeme, že to budou 2 miliony studentů. S zítřejším hlasováním rozšíříme možnost mezinárodní mobilitu nejenom studentům, ale i pracovníkům ve vzdělávání. Je důležité uvést, že jeden z významných úspěchů pro mě, co by stínové zpravodajky byla separátní kapitola pro mládež, která v původním návrhu komise nebyla. Má samostatný rozpočet a pořídí rozšířit mezinárodní mobilitu mladých spolupráci mládežnických organizací a podporu různých Eh, projektů v oblasti občanství, dobrovolnictví, ale také je důležité neformální vzdělávání. Těší mě, že jsme posílili sociální sektor, zvýšili přístup k mobilitě pro mladé lidi z nezvýhodněného prostředí nebo rodin s nižšími příjmy. Přestože se šířilo mnoho zavádějících informací o studentských půjčkách, je třeba říci, že to je dodatečný nástroj pro studentskou mobilitu v eh, druhém cyklu vysokoškolského studia. Není to náhrada grantů. Chci vás všechny vyzvat, abyste v zítřejším hlasování tento program podpořili, protože všechny tři instituce zde dosáhly velkého konsenzu i v našem výboru pro vzdělávání, který je příslušným výborem. Děkuji. Děkuji vám a nyní za liberály promluví pan Lekegaard. Děkuji vám, vážená paní komisařko. Dovolte mi srdečně poblahopřát paní zpravodajce PAK ze strany liberální frakce za tuto skvěle odvedenou práci, když se budeme ohlížet za víceletým finančním rámcem a píchneme tyto různé izolované oblasti, tak zjistíme, že Erasmus Plus možná bude opravdu tím nejúspěšnějším programem z toho sedmiletého eh, rámce finančního a myslím, že na to můžeme být hrdí. Mohli bychom si také položit otázku, co by mělo být dalším krokem nebo co by mělo být dalším krokem tohoto programu Erasmus+. Otázka kvality programu Erasmus je otázka, která pokládána zas a znovu. Je to tedy otázka kvality pobytu mladých lidí v zahraničí. Máme nyní k dispozici mnoho prostředků, můžeme tedy udělat mnohé. A pak je tedy na snadě si logicky položit otázku, jaké zkušenosti zažívají lidé v zahraničí, můžeme ještě nějakým způsobem zvýšit kvalitu jejich pobytu. To je něco, čemu bychom se mohli potom věnovat v dalším kole, až budeme někdy v budoucnu toto téma projednávat a vyhodnocovat. Myslím, že by to byl dobrý nápad toto učinit, ale jinak opravdu blahopřeji, dostali jsme se velice daleko a až se zatím to budeme ohlížet, tak toto bude určitě jeden z velkých triumfů. Děkuji. Děkuji. A nyní za zelené Benarab Atu. Vážení kolegové, paní komisařko, s rozpočtem ve výši 13,1 miliard eur program Erasmus Plus 2014-2020 zaznamená 40% navýšení prostředků v porovnání s minulým programovým obdobím a my zelení jsme tomu samozřejmě rádi. V krizi, kterou prožíváme, je důležité, aby Evropská unie i nadále reagovala na aspirace občanů a proto je nutné vytvořit více příležitostí v oblasti vzdělávání a školství a to ve všech podobách. Je třeba rozhodně financovat programy zaměřené na zranitelné skupiny obyvatelstva, především na mladé. Jde o investice do mladých. Každé euro vložen, vynaložené na tuto činnost má násobný účinek pro budoucnost Evropy, i budoucí soudržnost. Chci upozornit na tři body, které zde vyvolávají pochyby. Za prvé, nemohli jsme zde začlenit mladé žadatele o zaměstnání do skupin, kterých se tento program týká. To znamená, že nemáme žádnou záruku, že regiony budou věnovat dostatečnou pozornost této záležitosti a že zde bude uplatňován eh, princip doplňkovosti v rámci Erasmus+. Jaké místo budou věnovat státy této oblasti ve svých eh, operačních programech. Paní komisařko, až budete zkoumat eh, operační programy členských států, dejte si pozor, aby právě tyto skupiny byly zohledněny, protože jinak mladí ve zranitelné situaci nebudou moci využít podpory z Evropského sociálního fondu. Za druhé, chci vyjádřit své obavy, pokud jde o spolupráci Evropské unie s třetími zeměmi v rámci kapitoly 4 rozpočtu EU, protože tam ještě není stanovena částka. Jde o dobrou kontinuitu projektu spolupráce v oblasti Středomoří. Je velmi důležité, abychom v této spolupráci pokračovali a já doufám, že s panem Stefanem Filem i s radou budete dbát na to, aby zde byla dosažena dohoda. A třetí bod, jak víte, Evropský parlament dospěl k tomu, že stanovil strop pro rozpočet, který má být věnován na záruky za půjčky studentů v Evropské unii, nicméně to není to, co chceme nabídnout našim mladým, abychom jim zajistili lepší budoucnost. Chceme, aby tento systém záruk byl náležitě kontrolován, aby byla dodržována práva vypůjčovatelů. Děkuji. Az európai konzervatívok nevében McClarkin azt. Děkuji a evropské konzervativce paní McClarkin. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně mnoho práce eh, vstoupilo do reorganizace tohoto programu v uplynulých 18 měsících a musím říci, že zhruba před rokem jsem hlasovala proti pozici parlamentu k tomuto programu a e, v této věci moje skupina měla také vážné pochybnosti o řadě problémů, například rozpočet, e, záruka a tak dále, ale v návaznosti na trialog a irské předsednictví se text vyvinul k lepšímu. Není dokonalý, ale je lepší. A v mé vlastní zemi je Erasmus považován za něco, co funguje a Evropská unie přidává k tomu svou hodnotu a doufám, že tento program bude pokračovat a bude umožňovat mladým lidem využívat příležitosti ke studiu v zámoří, eh, k nabývání nových dovedností a eh, znalostí eh, nových kultur. Ale nadále jsem skeptická vůči obrovským částkám, které jsou vyčleňovány zaměření na financování a e, vlastně na evropskou integraci a vzdělávání bruselské elity. Je myslím, že e, skandální, že Evropská unie vyčlenila více prostředků na e, vzdělávání vlastní byrokracie než na sportovní aktivity. Nicméně jsem ráda, že i sportu se poprvé dostalo z rozpočtu, i když já bych byla rozpočtu, vyčlenila ještě větší část rozpočtu Erasmu. Nicméně Nicméně jsem ráda nyní, že e, i obyčejní lidé budou nyní mít možnost profitovat z tohoto programu. Takže celkově bych řekla, že text není dokonalý, ale já a moje skupina e, budeme hlasovat pro, protože to rozšiřuje možnost pro mladé lidi, pro jejich vzdělávání a doufám, že to prospěje nejenom těm, kteří se toho zúčastní, ale i širšímu e, hospodářství. Děkuji vám. Děkuji a jménem Evropské levice má nyní slovo paní Veržia. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. V současném rozpočtovém kontextu Erasmus pro všechny je takovým zázrakem. Unikl těm škrtům rady. Původní návrh komise byl sice vyšší, nicméně přesto je to jeden z mála programů, který se dočkal velkého navýšení. A my jsme tomu rádi, právě kvůli evropským mladým, kteří z něj budou nejvíce čerpat. Program výměny a mobility je jedním z největších úspěchů Evropské unie. A je to také jeden z mála předmětů koncensu. Nicméně má frakce nebude hlasovat pro tento program, protože je zde jeden bod, který nám působí problém a sice otázka záruk pro půjčky mladým. Místo, abychom je financovali, tak je budeme pozbuzovat k tomu, aby se zadlužili, aby mohli pokračovat ve studiích. Co to je za signál? vytváříme si systém po americku, kdy pouze ti, kdo budou mít peníze, budou moci jít na univerzitu. My jsme proti tomu, my chceme univerzitu pro všechny. Děkuji. A nyní za EFD pan Fontána minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Musím především poděkovat paní zpravodajce, která je také členkou našeho výboru pro kulturu, paní Pak. Děkuji také všem stínovým zpravodajům, všem asistentům. Musím říci, že ani já bych před rokem nevěřil, že by ten rozpočet mohl být navýšen. A je zde navýšení o 40%, o 14 miliard ve chvíli, kdy především mladí trpí důsledky této krize. Můžeme říci, že je to skutečně mimořádný výsledek. Erasmus je skutečně jeden z těch programů, které jsou v Evropě nejznámější. Je to jeden z těch programů, které mohou umožnit našim mladým navýšit své schopnosti znalosti, a to jak v oblasti vzdělávání, tak i z hlediska jejich eh, zaměstnatelnosti. A to je právě vztah, který bude vznikat eh, mezi univerzitami a světem podnikání, světem práce. A tento program by měl být využit k tomu, aby naši mladí měli lepší budoucnost. Já doufám, že zde bude i velmi tvrdá kontrola, pokud jde o tyto programy, protože musíme připomínat studentům, eh, kteří vyjíždějí studovat do jiné země, že to nejsou prázdniny, že je to způsob, jak se mohou něčemu naučit, takže je nutné, aby zde byla opravdu přísná kontrola. Kontrola těch výdajů pro naše studenty, ale v každém případě je to velký krok před pro Evropskou unii. Köszönöm szépen. Děkuji vám. Nyní pan Balec za ostatní řečníky. Dobrý večer, vážený pane předsedo, paní komisařko, kolegyně a kolegové. V eh, složitém hospodářsko-finančním kontextu je to téměř zázrak, že se nám podařilo eh, udržet prostředky pro Erasmus, ba je dokonce navýšit a proto blahopřeji komisařce Vasiliu i paní zpravodajce, která se o to nesmírně zasloužila. Dámy a pánové, tyto programy jsou naprosto zásadní pro budoucnost Evropy. Spolupráce a výměna mezi studenty a vyučujícími přes hranice, to je jedna z nejlepších a nejúčetnějších eh, metod, před, která nás uchrání před špatnou náladou a před eh, nabíhajícím populismem. Slouží to integraci Evropy. V roce 2020 se má zdvojnásobit počet studentů, učitelů, žáků, kteří budou mít zkušenosti z zahraničí, je důležité, aby ani členské státy nesnižovaly eh, podporu financování programu Erasmus, že je důležité financovat jejich studenty a žáky, tak aby měli možnost získávat zkušenosti v zahraničí. Paní Pák a paní McClarkin už o tom hovořili. Konečně můžeme odkázat na to, že tento program má také rozpočtovou linku pro sport. Dámy a pánové, Evropa by neměla nějakým způsobem regulovat sport, ale některé fenomény, které ohrožují sport, například eh, boj proti dopingu nebo proti eh, manipulovaným výsledkům zápasů, to je něco, co je důležité a kde tento program přináší přidanou evropskou hodnotu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní na dvě minuty paní Kamervert. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že za námi je opravdu velký kus tvrdé práce, ale podařilo se nám eh, postavit program Erasmus Plus na nohy. No, nový název odráží nejúspěšnější vzdělávací program EU, ale zároveň poukazuje na to, že kromě studentů vysokých škol zde máme i studenty evropské, eh, odborné přípravy, i mimoškolní aktivity a podporujeme také sport. Vzdělání je hodnota sama o sobě a nejde pouze o její hospodářskou využitelnost. Proto nám leželo také na srdci, abychom práci mládeže uchovali v programu, dali specifickou kapitolu a mělo to také svoji vlastní rozpočtovou kapitolu, rozpočtovou linku a to se podařilo, což mě velice těší. Také úspěšné jednotlivé programy Leonardo Grundtvig a Comenius zůstanou zachovány i se svým jménem a proto budou dohledatelné a jasně rozpoznatelné. Tento návrh podle našeho názoru našel dobré vyrovnání, že 11 dílčích programů se sloučilo do jednotného programu mobility, vzdělání mládeže a také sportu. Poprvé přiznáváme Ehm, sportu evropskou hodnotu a máme alespoň nějakou minimální možnost tuto věc také na úrovni Evropy ovlivnit. Dosahujeme s málo penězi velkého účinku a opravdu můžeme vytvořit evropské identity. To, co si přejeme často jinde, to právě tento program e, znamená pro celou řadu mladých lidí, pro tisíce mladých lidí je to každoroční realita, zaslouží si velké evropské uznání a i když nás zvýšení prostředků těší, zasloužil by si klidně ještě víc. Také jsem se vždy zasazovala o novou facilitu půjček pro studenty, nahlíželo se na to kriticky, ale já si myslím, že to je možnost, kterou bychom mohli zvážit, tak aby někteří lidé mohli studovat, absolvovat celé studium v zahraničí a za několik let eh, se ohlédneme, jak jsme byli úspěšní a případně za ohlednit kritické hlasy, ale určitě to stojí za to zkusit s tím začít. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Šáke, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, eh, paní komisařko, kolegové. Mezinárodní eh, dovednosti studentů, ale samozřejmě i výměny jsou čím dál tím důležitější pro vstup na mezinárodní trh práce eh, a také nedostatek mobility a nezaměstnosti to může eh, řešit. My se domníváme, že v rámci Erasmus Plus musí být student centrem naší pozornosti v době, kdy jsou rozpočty kráceny a eh, tady je skutečně velká poptávka pro mladé, po mladých lidech a je důležité, abychom za naše investice dostali maximální výnos. Pro naši skupinu ALDE je toto klíčové a um, bude to určitě předmětem zápasu vyhnout se velmi um, mnoha přáním, která by rozmělnila účinnost um, Erasmu+. Nyní se musíme zaměřit především na kvalitu pro ty 4 miliony lidí, kteří budou mít příležitost účastnit se výměn. A uh, díky té uh, záruce možná uh, ten počet ještě stoupne. Nyní je tedy rozpočet navýšen, ale stále ještě představuje na 2,5 celkového rozpočtu EU. Musíme mít na paměti, že je zde mnohé, co eh, ještě musíme udělat pro novou mladou generaci Evropy a také pro mladé vůdce Evropy. Děkuji. Eh, děkuji vám a nyní má slovo paní Trüppel. Děkuji vám. Program Erasmus je v skutku evropský příběh úspěchu. Dosud 3 miliony studujících se jej zúčastnilo, to eh, je skutečně pozoruhodné číslo. V uplynulém roce to bylo 250 tisíc, to jsou samozřejmě eh, radostná čísla. Ano, podařilo se nám, co by parlamentu v tomto programu dát najevo, jaké podprogramy tady existují. Erasmus, Erasmus Mundus, Grundtvig, Leonardo a eh, Mládež v akci. Je důležité, důležité, aby tyto programy zůstaly nadále viditelné. A navzdory eh, tomu, že eh, panuje v Evropě nezaměstnanost mládeže, eh, je nutno konstatovat, že na Leonardo by se mohlo vydávat ještě více finančních prostředků prostředky. A chci připomenout, že komise původně požadovala ještě vyšší rozpočet. Ano, jsou tady přírůstky, ale ty nedopadly tak velkolepě, jak by to z hlediska vzdělávací politiky a um, pro Evropu bylo žádoucí. Bylo by bývalo žádoucí, aby více mladých lidí a více studentů se v programu účastnilo a aby dostali i vyšší stipendia. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Tomašič. Děkuji. Já oceňuji úsilí zpravodajky, která obhajuje efektivnější a účinnější systém než ten, který navrhuje komise. Zpravodajka trvá na kvalitní, eh, na kvalitní programy pro všechny a to je samozřejmě rozhodující. Musíme usilovat eh, o eh, produktivitu a diverzitu podnikání a odvětví v Evropě bez ohledu na věk pracujících rovné podmínky a příležitosti celo celoživotní vzdělání. Já akceptuji návrhy zpravodajky, pokud jde o e, správní rámec programu v každém členském státu s tím, že v souladu s principem eh, subsidiarity budou mít členské státy velkou volnost. Já jsem mnohokrát zdůrazňovala, že nemůžu podpořit um, subsidiaritu v zaměstnanosti, protože to odsuzuje méně rozvinuté členy. Já se domnívám, že mobilita ve vzdělávání je lepším řešením, eh, protože mm, vstupuje do procesu formování mladých Evropanů mnohem dříve. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo pan Enju. Jedna minuta. Já nebudu nikomu gratulovat, pane předsedo, protože co je to Erasmus? Je to jen eh, glorifikovaný program výměny studentů, který bychom mohli realizovat i bez existence EU. Britské univerzity mají spoustu výměných programů všude ve světě a nepotřebují k tomu EU. Erasmus eh, nejde jen o výměnu. Tam se využívají mladí lidé k tomu, abyste prosazovali své politické cíle. Pozměňovací návrhy 78 a 42 říkají, že tento program má podporovat externí akci EU a podporovat evropské hodnoty. Tím je řečeno vše. Chcete větší evropskou identitu ve sportu, mě by zajímalo, zda toto logo bude na našich sportovních dresech. Hovoříte také o podpoře pracovní mobility. To znamená, že musíme mít otevřenou imigrační politiku a konečně chcete 40 procent lidí, aby dosáhlo vyššího vzdělávání. Podívejte se na to, co to znamená 17,2 miliard euro. To jsou náklady. Uh, pane Agnew, jste ochoten přijmout modrou kartu paní McGuinness? Předpokládám, že ano. Prosím. McGuinness, please. Paní McGuinness, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem Eh, váhala, zda mám položit otázku panu Egňovi, ale někdy je třeba něco říci, protože já s tím nesouhlasím. Respektujete nějakým způsobem naši, naše mladé lidi, jejich budoucnost? Máte pocit, že jsou schopni rozlišit, co je dobré a co není dobré a že jsou schopni učit se tím, že budou sdílet své zkušenosti. Já si myslím, že to, co jste říkal, ukazuje, že nerespektujete naše mladé, nemáte k ním úctu. Já mám tři syny, dva z nich jsou na univerzitě, jeden pracuje. Já si nemyslím, že potřebují Evropskou unii, aby jim říkala, jak tvrdě mají pracovat. Já vůbec neurážím mladé, mě opravdu znepokojuje to, jakým způsobem se mladí lidé využívají Evropskou unii k tomu, aby splnili svoje cíle. Hážete na ně peníze, říkáte, jak je skvělá Evropská unie a potom chcete, aby pro ně pracovali. Děkuji. Nadešel okamžik, kdy předseda velmi lituje, že se sám nemůže vyjádřit k věci, ale nyní má slovo pan Zver, minuta a půl. Vážené Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, dovolte mi nejprve, abych poděkoval paní zpravodajce Doris Pak za její úsilí, protože bez něj bychom určitě nedosáhli tak dobrých výsledků. Momentálně v době, kdy se krátí rozpočty, se jí podařilo vyjednat 40% eh, navíc. Velice děkuji jí, děkuji i radě a komisi. Jsem byl zpravodajem Evropského parlamentu na téma Mládež v akci a tehdy jsme konstatovali, že evropský školský systém by měl zvláště sloužit jednotlivcům, ale samozřejmě také potřebám společnosti i hospodářství. A dnes nově uvažujeme o vzdělávání a odborné přípravě a já doufám, že tomu budoucnu nebude tak, že by na jedné straně byly miliony mladých lidí, kteří nemají pracovní místo a na druhou stranu volná pracovní místa, pro která nikoho nenalezneme. Je nesmírně důležité, abychom zajistili dobré vzdělávání a odbornou přípravu, protože to je základ naší prosperity. Já si přeji, aby tento nový program již eh, počátkem roku 2014 byl připraven fungovat tak, aby eh, sloužil Evropě i mladým lidem. Děkuji. Pan Guerrero Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Pokud jsou zde dvě věci, které zajímají mladé lidi, tak je to jedna, která souvisí s jejich zaměstnáním, s jejich budoucností a druhá souvisí s jejich, jejím počtem sounáležitosti s Evropskou unii, s kulturní a politickou identitou. Hodně zde hovoříme o tom, že bychom zajistili mladým práci, to je dobré. A teď také hovoříme o těch sdílených hodnotách, které program Erasmus umožnil. Umožnil, aby mnozí evropští mladí se cítili součástí nejen svých zemí, ale také celé Evropské unie. Vy jste říkala, že v evropském na evropské úrovni bude rozpočet navýšen a proto je nepochopitelné, že země, některé země, včetně mé, Španělska, kde je veliký přesun studentů že v takových zemích vzniká nejistota ohledně budoucnosti tohoto programu. Přitom by španělská administrativa měla posílit tento program, stejně jako komise. Pan Binev, děkuji, pane předsedo. Já jsem využil této příležitosti, abych řekl paní komisařce o jednom problému. Uh, jako bývalý atlet podporuji začlenění sportu do programu Erasmus. Finance motivují mladé lidi v tom, aby pracovali, ale peníze nejsou všechno. Motivace přichází, když máte příležitost účastnit se soutěží. Pokud mladí nebudou mít možnost soutěžit, tak bez ohledu na to, kolik peněz vynaložíte, tak to bude k ničemu. Rytmická nebo moderní gymnastika je diskriminována. Pokud jde o olympijské hry, budeme mít pouze šest eh, účastníků a ten kontinent, kde se to bude konat, bude mít eh, dva zástupce. Já si myslím, že zde opravdu není důvod, proč vylučovat eh, evropské země, pokud jde tedy o juniorské hry. Když tam budou takováto pravidla, tak to bude pro takové země, jako je Rusko, Kazachstán a tak dále. Měli bychom dělat všechno pro to, abychom bránili práva evropských občanů. Děkuji. Van de Kamp. Děkuji, pan Fandeka. Minuta půl. Dámy a pánové, vzdělávací programy Evropské unie jsou nejvíce vidět pro naše mladé lidi. A myslím si, že to je něco, na co můžeme být skutečně hrdí, a to zvláště v době, kdy Evropská unie někdy hledá takovou svoji nový, novou legitimitu. Myslím si, že bychom měli opravdu velmi poděkovat Doris Pak za obrovskou práci, kterou odvedla jako zpravodajka v této dosti komplikované záležitosti. Jsem velice spokojen s rozšířením cílových skupin, zvláště co se týče středoškolské odborné přípravy. Všichni víme, že studenti eh, vyšších odborných škol a vysokých škol program Erasmus znají a umí si ho najít, ale nyní se to celé rozšíří také o středoškolské studenty, handicapované studenty a rozšiřujeme to také o sport. A neříkejte, pane předsedo, že sport by nebyl oblastí, která generuje pracovní místa, protože tisíce mladých lidí pracuje právě v oblasti sportu. Otázka nezaměstnanosti mládeže já mám pocit, že program Erasmus se často bere jako příliš nezávazný program při studium a není příliš provázán s pracovním trhem. Kdyby se toto podařilo v budoucnu zdokonalovat, tak si myslím, že dnes činíme první dobrý krok. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní má slovo pan Ivan, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Velmi často v uplynulých letech eh, hovoříme o inkluzivní ekonomice, která bude založena na znalostech, hovoříme o udržitelném hospodářství, o boji proti nezaměstnanosti. A teď konečně máme program, který je v souladu s tím vším, co říkáme. Je to program, který má už 25 let, ale je to tedy program, který je tentokrát mnohem lépe definován a disponuje také lepším financováním. Nemůžeme si říkat, že budeme mít jednotný trh v Evropě, když nebudeme mít jednotný trh pracujících, když nebudeme hovořit o mobilitě mladých v Evropské unii, když nebudeme hovořit o výměně zkušeností mezi univerzitami, o pracujících, eh, kteří mají stejné schopnosti, stejné znalosti, a tyto jejich znalosti jsou uznávány, kteří budou stejně dobře připraveni na výkon své práce všude v Evropské unii. A pokud nebudeme hovořit o celoživotním vzdělávání, Myslím si, že musíme podpořit tento návrh. Jsme velmi rádi, že rozpočtový výbor podpořil jeho financování. Paní Sančos, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Erasmus je pravděpodobně nejznámějším evropským programem. Jeho obnova byla tedy velmi důležitá. Teď máme tedy Erasmus Plus díky práci Doris Pak a, a našemu parlamentu je tento program skutečnou podporou pro čím dál větší spojenectví mezi národy. Navýšení prostředků pro roky 2014 až 2020 je velkým úspěchem a výrazem našeho závazku, pokud jde o budoucnost mladých. Hospodářská krize, kterou prožíváme, je velkou výzvou pro mladé. Vytvoření evropského prostoru vzdělávání, celoživotního vzdělávání přispěje k tomu, aby Unie vybředla z krize a aby začala znovu růst. Erasmus Plus je dalším příkladem konkrétní Evropy který Evropané očekávají. Mohou se obrátit zády k těm, kteří Evropu viní ze všeho zla. Takže doufám, že Erasmus Plus bude stejně úspěšný jako jeho předchůdce. Děkuji. Děkuji vám. A nyní paní Sehnalová, jedna minuta. Děkuji za slovo, vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové. Vzdělání je klíčem k budoucí prosperitě Evropy

Hm, děkuji a není paní Bašesku. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala paní Doris Pak za její příspěvek ke zlepšení tohoto programu. Velmi si této zprávy cením, protože je to poprvé, co všechny programy oblasti vzdělávání budou spojeny do společného rámce. Více než 14 miliard které budou určeny na tento program, jsou signálem, že Evropská unie podporuje vzdělávání a školství. Především pokud si uvědomíme, jaká je vysoká míra nezaměstnanosti mezi mladými, je to velmi důležité. Výměny v rámci Erasmu se neomezují pouze na pobyt v jiné zemi. Tyto pobyty umožňují najít si práci nebo nějaký podnikatelský nápad v jiné zemi. Máme zde také otázku mobility studentů, pokud jde o východní partnerství a příští rok bychom měli mít více stipendií pro moldavské studenty. Děkuji, paní Paliodolina. Jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Zítra se bude na plénu hlasovat o tomto textu a je to jeden z nejlepších příkladů spolupráce v evropských institucích, který máme. Výsledek je skutečným výsledkem dobré koordinace a dobrých dohod. Nový název, co by značka, tedy Erasmus pro všechny, co by značka programu mobility a přiznání toho, že Eh, združíme tyto programy, také navýšení finančních prostředků a zohlednění aspektu sportu i ty další rozpočtové prvky, tedy například těch 40% navýšení, to jsou všechno pozitiva v době krize. Přesto mám určitý problém s tou otázkou půjček. Nicméně Děkuji také paní komisařce za návrh, že by se tedy řada dílčích programů mohla takto spojit v jednom společném programu. Děkuji také paní zpravodajce Doris Pak za její lásku vůči mládeži. Je to opravdu dobrá práce, která byla odvedena. Děkuji. A nyní paní Mecola, jedna minuta. No- Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkovala paní Pak za její práci na tomto tématu. Já jsem byla jednou z prvních studentů, která strávila semestr v zahraničí díky programu Erasmus, takže z první ruky vím, jak je tento program důležitý. Studentská mobilita, akademická mobilita, se stala důležitou cestou k tomu, abyste byli nejen aktivním studentem, ale také aktivním evropským občanem. V uplynulých letech jsme hodně investovali do studentů na Maltě, ukazovali jsme, jak důležité je, abychom investovali do vzdělávání, aby studenti mohli být budoucností Erasmus je vlajkovou lodí Evropské unie a já jsem opravdu hrdá, že dnes mohu hlasovat, abych posílila tento program, který mi dal tolik příležitostí a který se teď rozšíří na více než 4 miliony mladých lidí po celé Evropě. Pomůže jim studovat, vzdělávat se, pracovat a vykonávat dobrovolnou činnost všude v Evropě. Děkuji, paní komisařko, děkuji, paní Pak. To je program, na který můžeme být všichni hrdí. Grazie. Děkuji, paní Kosta, jedna minuta. Děkuji. Je důležité, že Rok evropského občanství bude zahájen velkým navýšením rozpočtu, i když bych byla ráda, kdyby byl tedy dodržen ten původní návrh komise. Program Erasmus je jedním z nejefektivnějších nástrojů k budování evropského občanství nových generací. Společně s dalšími programy Comenus, jako Leonardo a Grundvik dává příležitosti studentům i dospělým, kteří se vzdělávání. Společně s frakcí SD jsme podpořili, aby se v rámci Erasmu zachovala značka a také rozpoznatelnost jednotlivých programů. Je také nutno tedy vylepšit eh, nástroj záruky za studentské půjčky a je nutno také podporovat aktivitu evropských mládežnických eh, organizací. Je zde také otázka financování Jean Monnet a také poprvé zde vzniká fond pro sport. V rámci ESF mají také mladí výzkumníci příležitost účastnit se a znamená to, že Evropa se skutečně chce odrazit od mladých. Děkuji. Děkuji vám. Pan Mato Adrover. Děkuji. Když se podíváme na nová kritéria rozdělování, tak je jasné, že Erasmus je velmi důležitým programem a mě je opravdu líto, že mluvčí výboru pro školství ve Španělsku se k tomu postavil tak, jak se k tomu postavil. Španělsko má nejvíc účastníků v tomto programu. Zaručuje, že všichni studenti by měli dostat tu pomoc, která jim byla slíbena, když se zapsali do tohoto programu. My vítáme tento program, který je mnohem širší a slučuje současné programy a poprvé zde má kapitolu pro sport a o 58% navyšuje rozpočet pro období 2014 až 2020. Více Erasmus znamená více příležitostí a právě proto nemám žádné pochybnosti o tom, že budoucnost Erasmu je zaručena. Mladí musí mít jistotu, že nic jiného nedovolíme. Děkuji.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 díky tomuto evropskému programu 5 milionů Evropanů budou mít možnost studovat v zahraničí, 3 eh, miliony studentů eh, v rámci eh, vysokých škol a také odborných škol. Program je velmi dobrou součástí iniciativy, která vyústí v realizaci Evropy 2020. Zaměření na vzdělání je nezbytné pro společnost, aby získala konkurenceschopnost tváří v tvář globalizaci, změnám sociálních vztahů a tak dále, což nutí společnost k celoživotnímu vzdělávání. Otevírá se eh, tady eh, mladým lidem možnost eh, i zahraničního vysokoškolského vzdělávání, což je velmi důležité například pro zemi, jako je Chorvatsko, kde 52% občanů je nezaměstnáno. Děkuji. A ještě bych chtěl dodat, že toto je vůbec nejlepší investice do budoucnost Chorvatska a Evropy. Děkuji. Nyní má slovo pan Skuria. Eh, Děkuji. je škoda pane předsedo že máme tuto debatu na pořadu jednání v okamžiku, kdy mnozí poslanci ještě cestují a mnozí návštěvníci také. Je to škoda, protože toto je opravdu důležitá rozprava pro budoucnost EU. A naše zpravodajka paní Doris pak odvedla opravdu obrovský kus práce. Tady je, děkuji jí. A také musím poděkovat eh, paní komisařce Vasiliu za to, že byla schopna pochopit požadavky parlamentu. Erasmus, Comenius, Leonardo, Mladí v akci posílila Evropu. Více průmyslu, více jednotného trhu, protože tyto programy nevyvolaly manifestace proti Bruselu, naopak spojovaly, vytvářely stejné pocity obeznámili mladé studenty a výzkumníky se společnými hodnotami, ukázali jim možnosti, jak růst. Proto bylo důležité posilovat tyto zkušenosti a je důležité, že Erasmus Plus má více prostředků, že se bude investovat do mladých, bude se podporovat i sport. Dnes je to další dílek Evropy, skutečné Evropy, která se dívá směrem k mladým, k občanům a nemá žádný zájem o byrokracii. To je taková Evropa, kterou si před mnoha lety vysnili naši otcové zakladatele a já doufám, že Erasmus Plus se stane realitou. Děkuji a teď, vážení kolegové, jsme dospěli k části Catch the Eye. Více než 26 eh, poslanců se přihlásilo, ale já mám, musím říci, omezenou možnost. Já tedy vás uvidím pouze 8 z jednotlivých frakcí. A jako první dám slovo paní Záborské. Paní Záborská, prosím. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. V první řadě bych chtěla poděkovat paní Doris Pak za spoustu práce, kterou odvedla v souvislosti s reformou programu Erasmus. Věřím, že navrhovaný rozpočet bude dostatečný a nevznikne podobná krizová situace, jako jsme v tomto parlamentu nedávno museli řešit. Za přelomový krok považuji především zavedení finančního nástroje na poskytování půjček na studium v jiném členském státě. Protože ten, kdo se rozhodne investovat do svého vzdělání, bude vybírat školu podle kvality a pracovního uplatnění. Budoucnost Evropy do velké míry záleží právě na mobilitě mladých lidí. Erasmus totiž umožňuje celé generaci mladých lidí poznávat Evropu zblízka, vytvořit si k ní vztah a vnímat to, co Evropu spojuje. Tento rozměr dělá z programu Erasmus jednu z klíčových politik Unie. Děkuji. Děkuji.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 je očekávaným krokem ke zlepšení mechanismu eh, v rámci spolupráce vzdělávání a sportu. Konečným cílem je dosažení cílu Evropy 2020. Je zjevné, že vzdělávání je prioritní oblastí. Chtěla bych poukázat na tři body. Za prvé podpora inovací. Eh, to výrazně eh, umocní motivaci mladých lidí. lidí. Za druhé, program bude úspěšný, když zvážíme určité úpravy postupu, například harmonizaci finančních podmínek jednotlivých aktivit, eh, různé sazby pro eh, studenty a učitele, pedagogické síly, staví některé země do nevýhodné situace a činí některé země neatraktivní destinaci. Eh, účastníci téhož eh, týmu eh, jsou vystaveni eh, různým částkám a to vytváří nerovnost. Za třetí vítám zjednodušení postupu. Doufám, že některé budou ještě přehodnoceny. Je to klíč k úspěchu. Děkuji. Slovo má paní Bilbao Barandika. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo chci přivítat eh, toto zlepšení programu Erasmus+. Teď je tento program jasnější. Kromě toho zde bude více prostředků na podporu mobility studentů. Místo 3,5 milionu tam bude 14 milionů pro období, nebo 14 miliard pro období 2014 až 2020. Je to velký úspěch Unie. Jasně ukazuje, že Evropa něčemu slouží. Je to program, který je užitečný pro mladé, spojuje, spojuje s evropskou politikou, kterou tady každý den děláme. Jsem ráda, že data svědčí o tom, že Španělsko bude také čerpat z tohoto programu i když se španělský minister rozhoduje naopak. Nicméně je to opravdu chyba, protože se snaží špaň, pošpanělštit studenty místo, aby jim dal možnost se rozvíjet. Következik. Um, Děkuji, pane předsedo. Erasmus poškozuje určité skupiny. Ještě 500 let potom eh, to bude zábavné čtení. Erasmus píše, budu děsit lidi, které nemám rád. Budou mít pocit, jako že už jsou v nebi. Budou se se slitováním dívat eh, na ostatní jako na červy. Tím, že se zde vnucují určité návrhy, to je chrání. Jsou plné velkých slov a nově vytvořených termínů. Je to určitě nechtěná ironie, že se jméno Erasmu, Erasma spojilo a s největším šílenstvím naší doby s Evropskou unii. Pan Borgecio, děkuji, pane předsedo. Určitě je dobré, že mnozí z nás uspěli v tom, že bojovali proti tomu, aby Erasmus nezanikl. Nicméně mě překvapuje, že zde někdo říká, že Erasmus má stírat rozdíly. My chceme rozdíly, chceme, aby Evropská unie zachovala rozdíly mezi jednotlivými kulturami evropských občanů. Kdyby toto byl cíl Erasmu, tak by to bylo určitě všechno špatné a my bychom ho nepodpořili. Návrhy, které vyplynuly z projektu Erasmus, jsou přínosné. Například by se zavedl větší počet pracovních eh, hodin, které budou odměňovány. Parlament by neměl přejímat chyby evropské byrokracie. Musí prezentovat skutečně tu nejlepší z evropské kultury. Děkuji vám, pane předsedo. Program Erasmus, hledneme-li o to, jak ho chápeme, tak prostě je to nejznámější a nejúspěšnější program v Evropě pro miliony studujících. To neznamená pouhý semestr strávený v zahraničí, získání nových informací, ale i to, že se seznámíte s evropským kontinentem, a zažijete evropskou identitu v praxi. Ale znamená to také respektovat to, že něco někdo může být jiný a umět se poprat s novými výzvami. A myslím si, že právě program Erasmus stělesňuje výzvy pro novou Evropu, protože jsou to mladí lidé, kteří utvářejí budoucnost kontinentu. Proto je důležité odstranit finanční překážky a v příštích sedmi letech už vůbec neřešit otázku financovatelnosti. Děkuji. A není paní Dančila. Susțin propunerea Comisiei Europene și a raportoarei privind... Já podporuji návrh Evropské komise a také návrh paní zpravodajky upravit nařízení a sloučit jednotlivé vzdělávacích odvětví, jasněji definovat cíle a objasnit účely jednotlivých programů a také programů pro sport. Myslím, že je důležité konsolidovat délku trvání vzdělávání a zaměstnanosti a také bojovat proti chudobě. Také se domnívám, že celoživotní vzdělávání je eh, částečnou odpovědí na eh, nezaměstnost a chudobu. Je zapotřebí eh, zlepšit přístup k programu a zajistit eh, větší účast lidí se zvláštními vzdělávacími potřebami, eh, zvláštními sociálními, fyziologickými nebo i geografickými specifiky. Děkuji a nyní má slovo pan Takola. Haluan kiittää tässä ohjelman, tästä ohjelmasta komissaari Děkuji. Chci poděkovat paní komisařce Vasiliu za tuto dobrou iniciativu, tento dobrý a solidní návrh, který počítá se zdvojnásobením rozpočtu a to je obrovský úspěch. Děkuji také zpravodajce paní Doris Pak, předsedkyni našeho výboru, která odvedla dobrou práci a e, vítám e, práci obou těchto dam, které odvedly e, skvělou práci ku prospěchu kultury v Evropě. Erasmus přispěje k mobilitě mladých lidí v budoucnu, tak jak to učinil v minulosti. Musíme investovat do mladých lidí, inovací, výzkumu a mobility, protože v Evropě máme určitý propad a musíme eh, nyní eh, vybudovat eh, most do budoucna. A to právě činí tento program. A jsem rád, že také nebyl vynechán sport. Děkuji. Děkuji. A tím jsme uzavřeli tento postup ke HDI a chci vám ještě připomenout, Just a minute, please. Chvilinku strpení, prosím. Migalsky. Pane prosím. Děkuji, paní předsedající, za přiznání mi głosu. Bardzo... Děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste mi také přiznal řečnickou dobu. Velice si toho vážím. Vážená paní komisařko, dámy a pánové, Erasmus je jeden z nejvíce očekávaných programů, zvláště na straně mladých lidí v celé Evropě. Zároveň ale to také, myslím, byla jedna z nejvýznamnějších iniciativ výboru pro kulturu, který nalezl všeobecný konsenzus. Všichni souhlasili s tím, že jsou to právě tyto peníze, které jsou nejlépe investovanými prostředky. Moje politická frakce pozorně sleduje, jakým způsobem se používají finanční prostředky Evropské unie, ale právě tyto výdaje jsou jedny z těch nejlepších investic, které také přinášejí největší zisky. Peníze investované do mladých lidí, aby se seznámili s jinými zeměmi a kulturami, to je nejlepší investice do budoucnosti. Děkuji paní Pak a všem, kdo tento projekt podporují. Děkuji. Paní Magnes. se hlásí o slovo. Pane předseden, velmi stručně, máte velmi těžký úkol. Je nějaké psané nebo nepsané pravidlo, že když vystoupíte na základě modré karty, tak potom jste v podstatě vyloučen z toho, že se můžete přihlásit do Catch the Eye. Já chci poděkovat Doris Pak a chci říci, že bychom měli skutečně našim studentům ukázat, že Evropská unie je projekt, který si zaslouží jejich podporu. Děkuji vám za toleranci. No není zde žádné psané pravidlo v tomto smyslu, ale ani zde není žádné psané pravidlo, které říká, kdo bude mít příležitost hovořit. Zcela to závisí na předsedovi. Takže to je moje odpověď, ale vy jste opravdu byla talentovaná, využila jste technickou připomínku k tomu, abyste vyjádřila díky Doris Pak. Ale teď bych vám rád připomněl, že každý má příležitost poslat písemně to, co zde nemohl říct, to své vystoupení, které zde nemohl přednést a to bude součástí zápisu. Paní Morvaj, vy máte také technickou připomínku? No, blue card is no... Ne, modrá karta v této fázi debaty není přípustná. Takže teď bych požádal paní komisařku, aby uzavřela rozpravu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem, vážení poslanci a poslankyně. Ráda bych znovu poděkovala Doris Pak a stínovým zpravodajům a všem ostatním poslancům, kteří byli zapojeni do této práce. Děkuji jim za to, jak se velmi věnovali této práci na nařízení o Erasmu. Znovu bych chtěla zdůraznit, že bychom všichni měli, mít velký, měli být velmi spokojeni s tím 40% navýšením rozpočtu ve chvíli, kde se všude dělají rozpočtové škrty. To jasně svědčí o tom, že Unie pochopila, jak je naléhavé zlepšit politiku v oblasti vzdělávání a školství a mládeže a že mladí musí být skutečně v srdci naší strategie pro růst. Svědčí to také o tom, že jsme vytvořili věrohodný a silný nástroj, který přinese skutečnou změnu do života milionů evropských občanů a jsem skutečně ráda, že ten náš poměrně malý rozpočet pro sport, eh, že jste ho přivítali. Jeden bod, který bych zde ráda řekla. Pokud jde o kapitolu 4, je také na parlamentu, aby hlasoval pro náležité financování programu Erasmus+, pokud jde o nástroj pro vnější akci, pro vnější činnost. A já bych vás skutečně všechny požádala, abyste tuto investici podpořili. Erasmus, dámy a pánové, se stal jednou z největších úspěšných historií Evropské unie. Symbolizuje naše základní hodnoty. A dnes eh, otevřeme novou kapitolu v tomto skvělém příběhu a přivítáme Erasmus+, Plus, na který budeme všichni hrdí. Děkuji. Doris Pak A nyní má slovo paní Doris Pak. Děkuji, já jsem měla předtím jenom čtyři minuty, tak mi dovolte ještě říct si to, co jsem předtím nestihla. Byla jsem velice potěšena tím, že jsme se všichni zasadili o tom, že program pro mládež a neformální vzdělávání byly zahrnuti do programu, dostali svůj rozpočet. To nám velice leželo na srdce a byl to velký úspěch. Také vzdělávání dospělých, program Grundvik je nesmírně důležitý. Vzpomeňte si na studii, která uvádí, kolik deficitů máme v jednotlivých zemích i v té země, z které pocházím já, takže jsme zde opravdu pracovali správně. V oblasti mládeže máme i Evropskou dobrovolnickou službu. To je program, který má velký a skvělý ohlas. V loni na podzim jsem se setkala s 350 mladými lidmi z Německa, kteří se zúčastnili, jeden se tam zvedl a říká, víte, já jsem byl teď 12 měsíců v Litvě a teď vím, kým jsem a co umím. A to je právě to, co si přejeme, aby mladí lidé tímto způsobem zjistili, kde je jejich místo ve společnosti. Nejenom to, co se naučí ve škole, ale i to, eh, co se naučí v interkulturním prostředí. Takže si myslím, že to je opravdu dobrý program. A ráda bych připomněla, že zde máme i státy, které nejsou v EU. Máme zde přistupující země Švýcarsko, Norsko, Lichtensteinsko. Otevíráme ho také středomoří a směrem na východ. Takže si myslím, že tímto programem jsme se vydali cestou, kterou se musíme vydat, tak aby Evropa vypadala v lepším světle, než ti dva pánové, kteří tam v této části parlamentu říkali takovéto hlouposti o programu Erasmus. Škoda, že na to není možné zareagovat i hned. Přesto děkuji na závěr této debaty všem kolegyním a kolegům, kteří se zapojili do práce. Explicitně děkuji zaměstnancům komise, samozřejmě paní komisařce Vasiliu, ale také jejím spolupracovníku panu Korelovi, s kterým jsme intenzivně se dohadovali, ale pak jsme se zase usmířili a výsledek o tom budeme zítra hlasovat. Takže děkuji vám, komisi i radě, která to bohužel teď není. Byla to skvělá práce a jsem ráda, že na eh, konci těch 25 let jsem ještě mohla něčeho dosáhnout. Takže vám velmi děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát a dovolte, abych eh, uzavřel tuto debatu s stručnou poznámkou. Jsem si jist, že v době Erasmu či Erasma jako takového se studenty také pohybovali, takže není to nic nového. Ale studenti, kteří e, žijí v této části Evropy, možná nepochopí, že pro nás, kteří e, přicházíme spoza železné opony, je tento e, volný pohyb neocenitelný. Děkujeme mnohokrát za vaše úsilí a zítra ve 12 hodin budeme hlasovat. Vážení kolegové, kolegyně, přistupujeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je zpráva paní Kosta o programu Tvůrčí Evropa.